příspěvek komise a za pozitivní postoj rady. Doufáme, že se brzy dokážeme shodnout na tomto textu. Děkuji, Antolíne. Tímto můžeme dokončit tuto diskuzi. Hlasovat budeme na konci tohoto dopoledne, a to po 12. hodině. Než přejdeme k následujícímu bodu na pořadu jednání, chtěl bych vás ještě informovat o skutečnosti, že pan Michal Natras opustil politickou skupinu EFD od 9. září 2013 a nyní bude patřit mezi nezařazené poslance. Následující bod na pořadu jednání obchodování zasvěcených osob a manipulace s trhem neboli zneužívání trhu je to zpráva paní Ellen McCarthy. Slovo má paní McCarthy jako zpravodajka. Má na to čtyři minuty. Prosím, máte slovo. Děkuji a jako obvykle Chci poděkovat svým stínovým zpravodajům a vám, pane komisaři, irskému předsednictví, našemu eh, personálu, našim zaměstnancům, kteří mi nesmírně pomohli vypracovat tato nová pravidla. Umožňují nám dnes hlasovat o přísnějším a rozsáhlejším souboru pravidel, které doufejme eh, bude odpovídat eh, dnešnímu světu financí. Dnes máme 15, páté výročí Eh, zhroucení banky Lehman Brothers, eh, což způsobilo eh, skutečný kolaps finančních trhů. Někdy, někteří tvrdí, že ten neklid stále přetrvává na finančních trzích, zejména pokud jde o různé podvody, které se objevují v novinových titulcích. A proto tento návrh je uhelným kamenem pro finanční reformu a také obnovu důvěry v finanční finanční trhy. Jsou to pravidla, které jsou nezbytné pro řešení um, problému, který jeden uh, komentátor um, popisuje uh, jako uh, hamižnost a um, snahu se obohatit. V roce 2012 v červenci bylo odhaleno mnoho manipulací bankovnictví, které má na svědomí miliardy dolarů. Regulace regulátoři v EU a e, Velké Británii na to nebyli připraveni, protože stávající sada e, pravidel e, zneužívání nebyla na to uspůsobena. A došlo také k různým procesům, zejména eh, v Americe eh, ze strany amerického ministerstva eh, spravedlnosti. Já se domnívám, že lakmusovým testem je, zdali budeme schopni v těchto, pravidle, v těchto pravidlech také předvídat určité podvody, zdali ta pravidla budou dostatečně zastrašující. Určitě nikdo z nás si nemyslí, že nejlepším řešením je vyloučit ty hráče z evropských finančních eh, trhů eh, směrem do Ameriky, kde budou čelit přísnějším eh, sankcím. Jediné řešení je právě regulace a je to důležité zejména v rámci eh, tiskových fám eh, o tom, že dochází k manipulacím na energetickém eh, trhu, zejména pokud jde o plyn a ropu a tak dále. Tato pravidla jsou přísná, včetně vyšších sankcí a také celoživotní zákaz působení v bankovnictví a také určitou ochranu pro časné varování nebo takzvané whistleblowery. Je obč- obtížné získávat důkazy o zneužívání trhu. A proto vás eh, žádám, eh, kolegové, abyste hlasovali pro tento návrh, který, myslím, se snaží řešit důležité eh, mezery v legislativě, pokud jde o úpravu finančních trhů a je to také záruka a právní jistota, což má zajistit, aby veškeré porušování hospodářské soutěže bylo podrobeno eh, přísným trestům. Je to také první krok pro přeshraniční eh, dozor eh, nad finančními trhy, protože obvykle tyto typy podvodu zasahují hned několik členských eh, států a hlasování o tomto návrhu bude jaksi signál o tom, že Evropská unie eh, není bezpečný přístav pro podvodníky a zdá se, že i veřejnost výrazně podporuje tento náš eh, návrh, o němž dnes budeme hlasovat. Děkuji, Alin. A nyní má slovo pan komisař Barnier, aby jménem komise zhrnul eh, eh, zprávu paní McCarthy. Děkuji, pane předsedo. I v tomto případě nyní eh, předkládáme naše poučení se finanční krizi. Nemáme krátkou paměť a víme, jak se lidé chovali během a na začátku finanční krize. Neměli žádnou morálku, žádnou etiku a přitom ohrožovali situaci tisíců občanů a daňových poplatníků na celém světě. Od roku 2010 jsme velmi rozhodně se zavázali k tomu, že vytvoříme celý rámec, celý systém úprav, tak aby odpovědnost byla větší, aby zde byla určitá pravidla a eh, abychom také eh, opět získali více morálky v oblastech, kde eh, zmizela. Tak stanovujeme naši politiku na úrovni G20, také ve smyslu mezinárodní odpovědnosti, také na úrovni bazilejského výboru a jinde. Veliké ekonomické mocnosti potřebují eh, také to, aby i na programu třeba G20 eh, jako v Petr, eh, Petrohradě bylo opět řečeno to, co, k čemu jsme se zavázali v Evropě před pěti lety. Právě proto paní McCarthy předkládá tento text, který je důležitým prvkem ohledně zneužití trhu. Je to důležitý prvek pro transparentnost trhu. Doposud jsme měli slabé nástroje. Svět se mezi tím změnil. Finanční trh a trh surovin je stále více propojen. Jsou nové technologie, které jsou mnohem rychlejší než tak, jak to mohly také činit veřejné instituce. Málo lidí si dokázalo představit, k jakým spekulacím dojde, jako v rámci LIBOD, kdy docházelo k podminování stability a Eh, odpovědnosti občanů. Proto navrhujeme sankce, tak abychom eh, jak preventivně, tak i eh, postupně dokázali postihnout skandální chování jednotlivých subjektů. Předkládáme tento legislativní text ohledně manipulace z trhu 26. června. To bylo přijato v Evropském parlamentu a chtěl bych eh, poděkovat eh, srdečně paní eh, McCarthy, ale také dalším stínovým zpravodajům, paní Katainen, paní Mince, panu Goldovi a paní Swinberg. Díky vaší práci jsme dokázali jak tak často zlepšit eh, současnou legislativu, eh, protože zde jsou rovněž zohledněny eh, nové platformy ETS, e ETVS a také kvóty ohledně Eh, skleníkových plnů a také další oblasti. Eh, tak se snažíme, aby nové zneužívání trhu bylo jasně zakázáno. Eh, a dále bych chtěla ještě jasně říci, že volatilita trhů surovin jsou rovněž předmětem mnoha manipulací a proto se snažíme toto zneužití eh, zakázat jak tedy na trhu se surovinami, tak na trhu s deriváty. Eh, poslední eh, odpověď, kterou jsem vám nabídl ohledně skandálu Libot a referenčních postupů, zde předložíme s komisí příští týden příslušné návrhy podstatným prvkem toho, abychom zabránili zneužití trhu, je stanovit postihy, a to včetně odnětí svobody. Je nutné umožnit zjišťování a stíhání také na národní úrovni. Chtěl bych poděkovat Evropskému parlamentu za podporu eh, ve zostření těchto pravidel. A myslím, že je nutné také eh, stanovit ono eh, jasné procento 15 Eh, pro takovéto operace, tak aby nedocházelo ke zneužívání trhu. Eh, vím, že parlament by mohl jít eh, a chtěl by jít ještě dál a být přísnější, chápu to, ale v tomto bodě to nebylo možné. Ještě krátce k penálním postihům a k příslušné směrnici, která patří do tohoto balíku. Vím, že trialog pokračuje. Já jsem k tomu přispěla přispíval stejně jako Evropský parlament. A myslím si, že tento text by měl být také eh, finalizován s v balíčku MIV 2. Eh, jsou zde ještě dva důležité texty, které jsou otevřené a tudíž nás očekává eh, ještě mnoho nevyřešených otázek. Děkuji, pane komisaři, a slovo má za výbor Envy pan Sebr. Děkuji vám, pane předsedo. Evropská unie se v boji proti klimatickým eh, změnám si vytvořila tržní nástroj a sice systém obchodování s emisními povolenkami, který je z 80% pokryt právě eh, eh, trhy finančních nástrojů MIFID. Jsou zde ale i neregulované spotové trhy a regulérní trh. Ten systém obchodování s emisními povolenkami má svá specifika a ta otázka transparentnosti, která se týká zejména emitentů eh, a dotýká se ale eh, také účastníků. Ehm, emitent je již ve třetím období Evropská komise. Ta povinnost zveřejňování informací eh, připadá zejména těm, kteří mají mají vliv na eh, tvorbu cen. Ten eh, eh, trh ETS je takový, že asi 70 účastníků představuje 80 emisí a zhruba polovina certifikátů je používána asi 20 podniky společnostmi. Proto myslím, je smysluplné vytvořit speciální pravidla, ale důležité je také, abychom podrobili sankcím podvody a porušování situace na trhu. Děkuji. Děkuji a nyní jménem právního výboru má slovo paní Alexandra Tajn na jednu minutu. Pane komisaři, eh, vážení kolegové, jsem ráda, že v rámci eh, regulace finančního trhu můžeme občanům ukázat, že eh, zneužívání trhu a obchodování zasvěcených osob budeme potírat silněji. Děkuji kolegům za podněty z právního výboru, zejména pokud jde o stanovení určitých prahových hodnot, kde rozlišujeme různé velikosti jednak bruzy a jednak také e, účastníků a e, že také ochraňujeme soukromí a e, doufám, že definicí o informacích zasvěcených osob nebo důvěrných informacích jsme vystihli problematiku a že praxe s tím bude umět eh, dobře nakládat. A doufám a věřím, že to je skutečně velký úspěch v oblasti regulace finančních trhů. Děkuji. A nyní se dostáváme k jednotlivým řečníkům za frakce. Prvním jménem EPP je paní Galpelc, prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající. My bychom chtěli posílit důvěru investorů, protože to má veliký význam pro trh. Chci poblahopřát paní zpravodajce, protože velice bedlivě se postavila k této zprávě s vyváženým postojem, zabývala se tím, co se vztahuje k zasvěceným osobám, manipulací s trhem, zneužívání trhu, zabývala se definicemi a pravidly pro dohled tato zpráva také poměrně jasně napomáhá k tomu, aby se bojovalo proti černé ekonomice. A zde jsou také předkládány návrhy toho, jak směrnice MIFID může pokrýt veškeré možnosti a může na pomoci vytvořit takové situaci, která bude bojovat proti zneužívání trhu. Je nesmírně důležité, abychom měli tento společný rámec a abychom měli celou řadu cílů stanovených v tomto rámci, protože právě tím zajistíme, že budeme mít jednotný rámec pro boj proti zneužívání trhu a to posílí zásadním způsobem důvěru investorů. To je nesmírně důležitá věc. Jednou z nesmírně důležitých věcí jsou finanční nástroje, které mohou být zneužívány. Například um, algoritmické nástroje. Trh, tento druh trhu zatím nebyl regulován. Pokud se zabýváme definicí obchodování zasvěcených osob, já si myslím, že je velice důležité tuto definici mít, protože tyto informace mohou být zneužity, zneužity, které mají tyto osoby. A, jak, a účastníci trhu by měli mít takové informace, protože se jedná o širší prostředí, tak aby mohli lépe působit a lépe ovlivňovat například ocenění. Co se týče emise a místa emise, je zapotřebí zajistit, že zde budou rovné eh, podmínky pro všechny. Chtěla bych ještě upozornit na to, že se hovoří také o úmyslu osob, které mohou eh, přistoupit ke zneužívání. Chtěla bych vám poděkovat za vaše úsilí, samozřejmě podporu tu zprávu. Děkuji vám, paní kolegyně, za socialisty 1,5 minuty, paní Evelyn Regner. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. Nejdříve gratuluji všem, kteří se zúčastnili eh, práce na tomto legislativním textu. Poprvé tedy máme eh, evropskou definici obchodování zasvěcených osob a také více eh, možností, aby instituce zasáhly Důležité na této legislativě je však to, že bude možné mít větší důvěru v finanční trhy. A důvěra hraje dvojí roli. E, také subjekty na finančním trhu se musí e, moci spolehnout na referenční hodnoty. E, když obě strany manipulovaly jednotlivé úroky a došlo k svapovým obchodům, a pak je to skandální a důvěra ve finanční trhy mizí. Důvěra investorů a evropských občanů však může být získána až když všechny členské státy se budou obligatorně eh, účastnit a stanoví také eh, závazné a eh, přísné tresty. Předložený návrh hovoří o tom, že zneužívání trhu to je legální manipulace s trhem. Toto je však nutné nutné naplnit životem. Členské státy jsou žádány, aby jednotlivé postupy eh, jako regulace pro stínové banky eh, byly provedeny a aby vše bylo realizováno bez zaváhání. Děkuji, Evelyn. A nyní jménem za liberály pan Wolf Klince. Vážení kolegové a kolegyně, vzpomínám si na doby, kdy zneužívání trhu a obchodování zasvacených osob bylo eh, kavalírským eh, deliktem. Přesto však v USA toto bylo již tvrdě trstáno. Až v roce 2003 Evropská unie přijala směrnici proti obchodování zasvěcovaných eh, osob, ale od té doby se podmínky změnily. Máme mnoho finančních obchodových platform, které nebyly známy před deseti lety. A proto je důležité to, že se Evropský parlament na základě návrhu komise zabývá tímto tématem. To, co mezi parlamentem a radou bylo dojednáno, je dobrý příklad a dobrý návrh, který nám umožní eh, pokročit. Máme jasnou definici eh, těchto eh, obchodů. Je možné tedy postupovat nejenom proti podnikům, ale také proti jednotlivcům a zakázat jim i jejich pracovní činnost. Nejsou zde jenom finanční nástroje, ale eh, trestá se také obchodování zasvěcených eh, osob, eh, také v oblasti surovin a energií. Také whistleblower jsou lépe chráněni, tak aby mohli lépe plnit svůj úkol a nemusí se obávat toho, že jim vzniknou nějaké nevýhody. Přesto však musíme udělat ještě další kroky. Otázka přeshraničních a Eh, přes tržních eh, pojetí není vyřešena zcela. Na to musíme ještě dále pracovat. A domnívám se, že ani závěrečný a konečný eh, cíl nebyl dosažen, když zde omezíme zasvěcené obchody objemem pěti nebo deseti tisíc. Musíme myslet na budoucí vývoj a víme, že úprava trhu je lepším základem. V Evropě existuje existuje 28 různých trestních systémů. A proto trestně právní a pronásledování těchto manipulací bude rozdílné. Je to však dobrý krok do budoucnosti, na kterém můžeme dále pracovat. Děkuji. A za EKR pan Svenborn. Já si velice uvědomuji to, že hlasování znamená konec tohoto příběhu zneužívání trhu se dělo ze celou finanční krizi. Došlo mnoha eh, skandálům s eh, nesprávnou nakladání s produkty. Nehledě na to, že tu byla určitá legislativa, některé členské státy eh, je měly. Mít pravidla totiž nestačí, musí zde být efektivní dohled a prosazování legislativy. Národní orgány přímo na místě musí zajistit, že zneužívání a tyto praktiky zneužívací nebudou tolerovány. A toto musí být celé jasně eh, prosazováno. Jsem zklamána, že eh, prosazujeme maximální sankci, která může být stanovena 15 Eh, to prostě není odpovídající částka. A nebude to odstračovat některé hráče. Evropské banky eh, byly obviněny z toho, že manipulují trhem z, z americké strany. A jedná se o eh, stovky miliard dolarů. Jejich chování má dopad na ostatní. Je zapotřebí, abychom prosazovali legislativu, kterou máme, pevně a úspěšně a abychom stíhali jak jedince, tak instituce po celém trhu. To navýší důvěru trhu. Doufám, v členských státech, mém členské státy ostatním, že členské státy budou využívat tuto legislativu, aby šly ještě dál a aby zajistili, že finanční kriminalita se nevyplácí, nebude se vyplácet, aby zde byly trestně právní sankce a byly prosazovány. Děkuji vám, paní Swinburne, jako další má slovo. Paní Matias. Děkuji vám. Já bych také chtěla poděkovat paní kolegyni McCarthy za její práci. Nyní právě v září jsme si připomněli pětileté výročí skandálu Lehman Brothers a Došlo k celé řadě skandálů, manipulování s trhem, nedostatku transparentnosti, zneužívání um, informací zasvěcených osob. Um, nemorálnost, to je slovo, které by se dalo využít, je mě, změnění čísel, uh, změny uh, různých úrokových měr a další skandály se odehrály. To všechno je zapotřebí jasně říci. V mnoha zemích Evropské unie stále ještě se objevují zprávy, na prvních stránkách novin ohledně jedinců, kteří měli přístup v určitých eh, institucích eh, k důvěrným informacím. Je velice obtížné to dokázat, ale mm, se o to ani nesnaží, tyto lidé zůstávají beztrestní nejde eh, o to, že těchto eh, činů se dopouštějí lidé z, z prestižních institucí, kteří jsou hezky oblečení, mají krásné kravaty. Oni musí být potrestáni. Je zapotřebí trestat i odnětím svobody za tyto trestné činy. Jen konkrétními činy, konkrétními opatřeními konečně dosáhneme toho, že to bude finanční trh, který bude sloužit společnost a ne, že to bude ostuda, která tu trvá už pět let. To dla pana posla Martina Děkuji a nyní má slovo pan Hans-Peter Martin. Jako eh, desetiletý nebo eh, dlouholetý eh, eh, bojovník za pravidla na finančním trhu se nestačím divit. další eh, manipulace v oblasti eh, derivátů a eh, trhu s pohonými hmotami, to je vše výsledek nesprávně chápaného liberalismu v tradici Tonyho Blaira a Gerharda Schrödera. Alin McCarthy nyní patří k těm, kteří v rámci regulace finančních trhů mohou vejít do historie je to um, někdo, kdo se jakoby mění od eh, eh, Šavla k Pavlovi a eh, cesta, kterou se ubírají, totiž přijímání přísných sankcí je správná. Je trapné, že USA jsou dál než my, ale tady u nás zbývá ještě hodně práce. Bohužel zatím ještě nemáme žádné řešení k problematice, kterou si navrhla již v červnu na téma Too Big to Fail. Děkuji vám a nyní má slovo pan Ludvíkson, minuta a půl. Pane eh, předsedající, já jsem rád, že eh, v trialogu eh, řešíme tento, toto téma, že nyní máme na stole je zapotřebí, abychom měli další krok vpřed. Jeden z důležitých aspektů je pole působnosti, které bylo jasně rozšířeno. Manipulace například klíčovými e, úrokovými ramy, jako je Libor a Europor, musí být takto také mm, zohledněny. Jedná se také o ovlivňování komunitního sektoru, o obchodování e, s emisními povolenkami. E, to vše vyžaduje patřičnou e, regulaci. Jedná se o rozsáhlý trh. A v mnoha mm, v mnoha oblastech můžeme říci, že konečně byly, byla tato místa na mapě zmapována. Je eh, pravdou, že eh, ti, kdo upozorňují na nekalé praktiky, mají nyní lepší ochranu podle tohoto textu a je třeba dosáhnout dalšího pokroku. Eh, a to proto, aby ti, kdo upozorňují na tyto praktiky, aby se neobávali reakce svých zaměstnavatelů. To naším cílem je, abychom měli stabilnější trh. Zneužívání trhu se, ehm, je stále takovou hrozbou, která potřebuje nás patřičnou reakci a tuto směrnici. máme tylko jednego posla, který poprosí. Nyní je spontánní reakce řečníku. Máme pouze jednoho eh, přihlášeného, pana Mikuláška. Vnútorný trh s eh, Vnitřní trh se službami eh, a také finančními musí být založen na jasných pravidlech, eh, musí být transparentní a musí umožnit zdravou eh, hospodářskou soutěž. Subjekty, které zde působí, však v posledních letech měly obtížnou situaci. Nedá se očekávat, že všichni účastníci budou postupovat morálně a dle profesionální etiky. Takovéto jednání musí být požadováno právními předpisy a v případě porušení eh, toto musí být efektivně sankcionováno. Některým se může totiž zdát výhodné eh, konat neeticky, nemorálně a mohou z toho mít profit. Souhlasím se zavedením účinných a transparentních opatření a postupů eh, na efektivní odhalování manipulací na finančních trzích. Děkuji vám. Děkuji. A nyní má slovo pan komisař Barně za komisi. Pane předsedo, budu stručný. E, Chci poděkovat paní zpravodajce a stinovým zpravodajům, kteří zdůraznili význam tohoto textu. Jako paní Galpečer, paní Regner, pan Klinc. Je zjevné, že tento text je zásadní etapou uh, při uvádění v, v, v realitu širokého pole působnosti tohoto textu. Jedná se skutečně globální záležitost, zapotřebí eh, učinit pořádek na tomto trhu, abychom měli zodpovědnost v této oblasti, transparentnost. Je to nezbytné, abychom eh, v některých případech měli i sankce, tak abychom buď odrazovali od takovéto nekalé činnosti, anebo abychom je trestali návrh, který nyní máte na stole, který se týká regulace eh, bankovní oblasti, jak už o tom hovořila paní Regner, je zapotřebí, abychom i dále pracovali ještě v následujících měsících. Pan Klinc uvedl jednu důležitou věc týkající se vývoje finančních trhů, který probíhá nesmírně rychle. A my se přizpůsobujeme a musíme být schopni se přizpůsobovat tomuto vývoji a vrátit se k tomuto tématu, tak abychom reagovali na rychlost dalšího vývoje. E, finanční trh se může e, pokusit, nebo někteří akteři se mohou e, pokusit obcházet určité sankce, určitá pravidla. Musíme být přísní. Proč je tady revizní doložka? to je důležitá část textu, aby mohla eh, přispět k tomu, že můžeme adaptovat text na novou situaci. Eh, paní Swinburne, k tomu, co jste říkala, já to chápu, těch 15 obratu vám připadá nedostatečných. Já se k vám mohu připojit, je to ale kompromis, kterého bylo dosaženo mezi členskými státy a parlamentem. A chci připomenout, že je to skutečně minimální, povinná eh, sankce a nic nebrání členským státům, včetně toho vašeho členského státu, aby šli dál. Takže je to 15% eh, sankce, která pokud bude považena za nedostatečnou, může být zvýšena. Je to jen minimální eh, objem. Viděli jsme není dnes signál a vy vidíte signál eh, a vy jej dáte svým hlasováním eh, všem lidem, eh, že někteří lidé si, si dovolovali ledacost na finančním trhu, ale vícekrát už jim to umožněno nebude. Děkuji vám za spolupráci. Děkuji bardzo, paní komisařu, i to zamknění. Děkuji, pane komisaři. A závěrem dostane slovo ještě jednou paní zpravodajka McCarthy. Děkuji, já bych jenom ráda skutečně poděkovala zejména stínovým zpravodajům za jejich eh, usilovnou práci, protože se jednalo velice de- detailní a komplexní e, téma. Možná, že paní Simrn eh, neporozuměla tomu, že se skutečně jedná o minimální sankci, nikoli maximální. Je tu možnost jít dál a jako nažádala i my jsme uvedli dodatečný požadavek členských států, aby žádali více zdrojů, a takže chceme efektivnější dohled a prosazování. Takže Jedná se jen o začátek dlouhého procesu. Máme tu potenciální možnost eh, vrátit se k tomuto textu, a opět je změnit. Ale rád bych teď ráda požádala kolegy, aby nepřekládali teď pozměňovací návrhy, protože mě překvapil eh, pozměňovací návrh FD o náhodě hlasování, který se snaží zastavit eh, ty Eh, dozorovací orgány, aby nemohly dohlížet, aby nemohly získávat eh, důkazní prostředky, aby se nevedly, eh, nevedlo přes hraniční vyšetřování, například ohledně Liboru. A Eh, pak by došlo k tomu, že by tedy někteří akteři mohli na volně. Eh, kolegové, prosím, eh, nehlasujte pro ten pozměňovací návrh. My potřebujeme celoevropskou spolupráci v celé EU, abychom mohli vést za to vyšetření. Litevské předsednictví zde není, ale já bych jim ráda sdělila velice silné poselství, jak už takový pan komisař, protože zahajujeme trilog ohledně priorizace dalších témat, týkající se například trestně právních sankcí a některé členské e, státy se k tomu netváří e, příliš rozhodně. Doufám, že litevské předsednictví e, toto posune dál. Je mi líto, že to nevidí jako jednu z priorit svého předsednictví. A doufáme, že se nám to podaří změnit tímto hlasováním a že se nám podaří celou tuto mozaiku dokončit a dnešním hlasováním, že to jasně ukážeme. Děkuji všem kolegům. Děkuji. Tímto uzavírám rozpravu. Hlasovat se bude eh, dnes po poledni. Přejdeme k dalšímu tématu na našem pořadu jednání a to je rozprava o zprávě pana Augustina Diaze de Meza